takže to bude předloženo na příštím jednání. Po a potom to předáme, tedy přerušujeme jednání, přeji všem kolegům bezpečnou cestu domů a